mnohokrát za tento vynikající dialog. Děkuji vám, paní Kali. I want you, I gotta finish. A já bych začala mou poslední poznámkou máme vynikající recepci, kde můžete spolu hovořit oko v oko, čili tváří v tvář. Zůstaňte tu na tu recepci, neodcházejte, protože tam budete mít také možnost k diskusím. Eh, mě teď bolí trochu hlava, protože tady jsme dostali tolik informací, ale tak vysoce kvalitních informací dnes odpoledne. Já nechci prostě eh, vybírat jenom některé. Já si myslím, že důležitá je otevřenost a transparentnost Evropské unie. Je výborné, že pan Metzinger sem přišel, byl otevřený, transparentní a představil nám tu publikaci. To je výborné, děkuji vám mnohokrát. Všechny prezentace, jak z nábože z řad náboženských zástupců, tak univerzit byly skutečně vynikající a v tomto smyslu eh, byl to také, bych ráda řekla, můj poslední otevřený seminář v rámci článku 17 a já jsem překvapena, že je tady tolik lidí v místnosti. To je totiž záležitost budoucnosti, je to příslip do budoucnosti také. Já se často domnívám, že v politickém životě neděláme dost takovýchto akcí, protože nemáme prostor a čas eh, tam, kde nejsme zaplaveni technologií. A když chci hodně kriticky eh, přemýšlet, jdu na zelenou louku se svým ovčáckým psem a tam se můj mozek krásně zrelaxuje a mohu spustit kritické uvažování. A také často slýchám, že máme netrpělivější občany. Kontakty se teď nevytvářejí tím, že si píšeme krásné dopisy, ale že prostě eh, si píšeme SMSky nebo WhatsAppy, mm, znáte a víte, že lidé chtějí okamžitou odpověď, ale já myslím, že tomu se musíme bránit. Eh, my musíme prostě dostat zpátky věci pod kontrolu, abych využila to, ten pojem, který tady zažil. Právě pro blaho občanům. Eh, Samozřejmě umělá inteligence může sloužit dobru. Vždycky je to i ta druhá stránka věci, ale ta nejhorší věc, eh, která by se nám mohla stát, kdyby se nám to vymklo z rukou, kdybychom prostě ztratili kontrolu. Ale to bychom právě neměli dělat a proto je tak důležité, abychom pořádali takové věci, jako je tento seminář, který tady prostě Eh, sbírat myšlenky nejrůznějších náboženských obcí a já jsem byla překvapena počtem kolegů z Evropského parlamentu, mm, kteří byli přítomni tomuto dialogu dnešnímu. Pár závěrečných připomínek mm, k věci, kterou jsem se zaobírala dva a půl roku Tento dialog v rámci článku 17, kterým jsem se zaobírala těmi posledními dvě a půl roku, eh, mi přinesl mnohé poučení, mnoho jsem se naučila a jistě zahrneme zkušenost toho potom do doporučení, které dáme k dispozici předsednictvu parlamentu pro jeho pokračování. E, tento dialog musí pokračovat i mezi těmi výbory a my jsme dnes prokázali, e, jak je důležitá spolupráce, to se mi zdá důležité. Chci poděkovat všem, kteří přišli, panelisti i hosté. Děkuji vám mnohokrát za vaši trpělivost a za to, jak jste byli laskaví k mé práci. Eh, chci také poděkovat Fargusovi oborovi, <clears throat> který mi vždy <clears throat> poskytoval výbornou pomoc. Děkuji se lému týmu, mému asistentu, který sedí vzadu, který eh, velice mnoho pracoval. A požádám vás, abyste pod, eh, abyste pod, zatleskali těmto asistentům, kteří vykonali tak výbornou práci. Děkuji také paní Kali Děkuji. My jsme jenom tak dobří, jak ti, kteří nás podporují. Na to bychom neměli zapomínat a máme neuvěřitelné pomocníky v tomto parlamentu i na komisi lidé, kteří jsou oddáni veřejné službě. Takže, jak jsem řekla, toto je eh, poslední moje otevřená velká akce, ale teď nás čeká taková malá oslava. O té recepci jsem vás informovala, tam můžeme pokračovat v našem dialogu. Eh, jako matka čtyř dětí vím, že rodiče se obávají, že ztrácí kontrolu ne eh, vzhledem k, těch dětí, k dětem samotným, ale že jsou vystaveny tolika vlivům. Mé hmm, eh, nejmladší dceři bude 18 a jsem šťastná, že jí není 8, protože se nejsem jistá, jak bych to všechno zvládla s těmi všemi vlivy. Eh, které na nás útočí. Ale dnešní den nám mohl dát některé eh, podněty a já se těším na toho 8. <clears throat> dubna, až bude zveřejněna <clears throat> ta závěrečná verze pokynů a eh, také zhrneme Eh, příspěvky těch eh, expertů v obou panelech a děkuji vám za vaši expertizu, děkuji vám mnohokrát a těším se, že se s vámi všemi uvidím ještě na recepci.